zápis byl rozdán. Jsou nějaké komentáře? Nevidím žádné komentáře, takže zápis je tímto schválen. Mám tady několik eh, informací. Minulý týden